domnul președinte šedința este reluată. vážení kolegové zasedání je znovu zahájeno. chtěl bych vám říci že zápis včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici a ptám se, jestli má někdo nějaké komentáře nebo připomínky. Nemá. Tím pádem je zápis považován za přijatý. Dostáváme se k prvnímu bodu dnešního odpoledního zasedání, což je zpráva Frederick Rees o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. A slovo má paní zpravodajka, aby nám představila toto téma. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Eh, pane komisaři, já chci připomenout všem, kdo tady byli večer 19. až až 19. prosince Ehm, tento trialog ehm, tehdy eh, řekla, odmítla Evropská unie plasty na eh, jedno využí. Pak následoval maraton a vznikla eh, nejambicioznější legislativa. Neměli jsme tedy jinou možnost mm, zhostili jsme se vedení. Já jsem mm, již mluvila o tom mnohokrát ve výboru, při slyšení, v plénu. Připomněla jsem čísla, tragickou situaci v našich oceánech a ve městech, ale i u nás v Evropě. Plasty v moří, kde z, a vlastně nás ohrožují všechny. Bylo mm, velice naléhavé, abychom reagovali, abychom zavedli plasty na jedno užití. Tedy mm, to znamenalo až eh, tyto plasty představují až 70 odpadu v mořích. Měli jsme mm, důvody být spokojeni s eh, tím, že byla uzavřena tato dohoda z rakouského předsednictví, eh, prodloužení seznamu plastů na jedno užití, které budou tedy zakázány do eh, roku 2021. Původní seznam zákazů to byly talíře, příbory, brous, tašky. My jsme žádali o Eh, přidání biodegradabilních eh, plastů, polystyren. To je 30 plastového odpadu. Také eh, tam zůstalo a to nebylo snadné vůči radě, tedy režim odpovědnosti producentů. Podle tohoto principu znečišťovatel platí a to je nyní jádrem naší legislativy. Získa, eh, dosáhli jsme toho, že eh, výrobci mají povinnost financovat sběr, eh, odstranění a recyklaci odpadů nedopalku cigaret.